La seduta è ripresa. Schůze je zahájena. je zasa, zahájena. Eh, zápis včerejší schůze a příslušné texty byly rozdány. Máte k tomu připomínky? Nikoli, takže zápis je takto schválen.